Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Eh, děkuji vám, že jste dorazili na zahájení dnešního zasedání. Předpokládám, že ti, kteří zde zatím s námi v sále nesedí, se objeví v průběhu jednání. Už jste obdrželi pořad jednání. Mm, ještě než přijmeme pořad jednání na dnešní a zítřejší den, tak bych ráda formálně vyjádřila smutek nad úmrtím Jensen Josena, našeho kolegy 13. března ve věku 69 let zemřel, byl pe- pre- prezidentem uh, rady v, ve Švédsku. V roce 2011 se stal členem Evropského parlamentu a byl znovu zvolen. V roce 2013 byl členem socialistů a demokratů a byl ve výboru TRAN a ve výboru REGI. Jeho práce odrážela jeho nasazení pro práce v regionech daleko od hlavních měst. Byl to příjemný kolega, velice příjemný člověk, bude se nám po něm stýskat. Poprosím vás, abychom se v tuto chvíli postavili a vyjádřili úctu panu Nielsonovi. pokračovat. Můžeme tedy přijmout pořad jednání. Máte nějaké připomínky či dotazy k navrhovanému pořadu jednání? Nikoli. Budeme tedy pokračovat a schválíme zápis z jednání z ledna a z února. Byla dvě zasedání v měsíce únoru. Návrh zápisu je k dispozici online. Já bych navrhla, abychom standardně postupovali tak, že pokud nebudou v tuto chvíli přijaty námetky do konce dnešního zasedání, budeme považovat pořad jednání za schválený. Další bod. Prohlášení předsedkyně. Dovolte mi vás informovat o tom, že 9. března jsem se účastnila jednání, které uspořádalo v Sofie bulharské předsednictví. A Zaměřili jsme se na budoucnost víceletého finančního rámce. Na tomto zasedání byli tam přítomni zástupci všech členských států. Především šlo o zástupce ministerstva financí. Rovněž tam byl předseda výboru eh, regionu, pan Lambe, předseda eh, účetního dvora, pan Lene a i komisař Ettinger byl přítomen. Diskuze byla velice zajímavá náš kolega pan Jan Olbricht představil zprávu Evropského parlamentu na téma budoucnosti víceletého finančního rámce a já jsem představila stanovisko výboru REGI k tématu budoucnosti víceletého finančního rámce na základě stanovisek, které byla, která byla schválena zde ve výboru REGI. Jak říkám, ta diskuze byla velice otevřená, zaznamenali jsme rozdíl na stanoviska členských států, zaznamenali jsme potíže související s přijetím společného stanoviska Rady ohledně tématu budoucnosti víceletého finančního rámce. Pan Nottinger poskytl omezené informace, takže předpokládáme, že návrh dostaneme 2. května tohoto roku na téma budoucnosti víceletého finančního rámce. Nevidím zde žádné místo předsedy, takže informace delegace Severního Irska se tímto překládá na zítřejší zasedání a v tuto chvíli se podíváme na další bod na pořadu jednání. Je to zvážení návrhu zprávy eh, k, k oběhové ekonomice. Pan Škrlec je náš zpravodaj, který nám představí návrh zprávy. A v tuto chvíli již mu dám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, budu pokračovat chorvatsky. A prosím vás, abyste si vzali sluchátka. Kolege. Vážená paní předsedkyně, drazí kolegové, v rámci návrhu této zprávy, kterou máte před sebou, jsme chtěli zpracovat všechny návrhy, které byly předloženy 24. minulý měsíc. Chtěl bych vám všem poděkovat všem těm, kteří se účastnili této diskuse. Vaše připomínky byly užitečné pro hlavní směry této zprávy. Během poslední diskuse jsme konstatovali, že oběhové hospodářství je užitečné pro přeměnu současného ekonomického modelu na oběhový model, který se opírá o trvale udržitelný rozvoj a který nám umožňuje dosáhnout našich cílů, to znamená zajistit zaměstnanost, zaměstnanost konkurenceschopnost a také eh, zajistit odolnost vůči světovému trhu. Oběhové hospodářství umožňuje dosáhnout všech těchto cílů a také umožňuje zvýšit hodnotu výrobků eh, v rámci ekonomiky 8 miliard tun materiálu se proměňuje v energii a v produkty a 6 miliard materiálu vlastně pochází z recyklace. A každý rok 2,2 miliard tun odpadu je vygenerováno a 6,6 miliard zůstává v oběhovém hospodářství díky recyklaci. 5 miliard tun jsou eh, základní materiály, které jsou nutné pro výrobu v Evropské unii. Je důležité mm, zajistit také prevenci vytváření odpadu v rámci ekologické ekonomiky a měli bychom eh, zajistit jaksi prevenci vytváření odpadů v tom nejzaším eh, stádiu. Máme i základy pro to, abychom vytvořili toto oběhové hospodářství. Celá řada procesů již eh, přispívá k tomuto oběhovému hospodářství. Zpráva je rozdělená na tři části. Jednak tam popisujeme současnou situaci z hlediska současné politiky a potenciálních a reálních faktorů, které přispívají k oběhovému hospodářství. Druhá část se soustředuje na nástroje a na potenciál, který existuje v podobě soudržnosti, kde je možné ještě navýšit efektivitu našich politik v této oblasti. A poslední část se obrací na budoucnost. Tam se navrhuje řešení tak, aby politika soudržnosti byla posilována a abychom mohli dosáhnout obecných cílů. Oběhové hospodářství jako nové paradigma v ekonomice se stává veřejnou evropskou politikou v současné době. A e, to vede k tomu, že se překrývají některé veřejné rámce a oběhová ekonomika jako taková. Musíme tedy přizpůsobit tyto nezbytné nástroje tak, abychom dosáhli těch stanovených cílů, které jsou přímé a nepřímé. Musíme zdůrazňovat potenciál, který zde existuje v souvislosti s revizí eh, operativního programu který umožňuje členským státům, aby začlenili oběhovou ekonomiku do programového období. Regiony uznaly význam této oběhové ekonomiky ve své strategii a také uznali základní faktory této ekonomiky a stanovili cíle, které by mohly ještě více podpořit tyto politiky. Regiony mají velký potenciál v rámci oběhového hospodářství a regiony umožňují překonávat překážky, které již jiné regiony překonaly v minulosti. Musíme také posílit strukturální kapacitu, například spalování, zpracování odpadů, které mohou někdy brzdit vývoj regionu. Také musíme posílit administrativní kapacitu na lokální, regionální a celostátní úrovni. Musíme také zdůraznit strukturu a hierarchii jednotlivých odpadů. A dále musíme také zajistit, aby se vytvářela nová pracovní místa na úrovni územních samozpráv zdůrazňuji všechny aspekty, které mohou být pozitivním příkladem pro všechny subjekty a které mohou podpořit zavádění oběhového hospodářství. V zemi a na úrovni místních samozpráv existují velké projekty, které mohou vytvořit nové hodnoty, novou zaměstnanost a také nový trh pro suroviny. A jsou to také regiony, kde je možné ještě výhodněji uplatňovat toto oběhové hospodářství. A evropské prostředky musí být využívány na to, abychom dosáhli evropských cílů a zlepšili kvalitu života v rámci regionu a v rámci členských států. Ještě bych chtěla říci, že regiony jsou velmi důležité z hlediska oběhového hospodářství, protože je nutné umožnit všem eh, subjektům, aby se účastnili oběhového hospodářství a aby lépe využívali svého potenciálu a abychom mohli zajistit transformaci našeho modelu v oběhové hospodářství. Děkuji vám a předem vám děkuji za vaše připomínky a za vaši diskusi. Děkuji. Bogovič, before is yours. Jako první má slovo pan Bogovič. Děkuji za slovo. Ze všeho nejdříve Chci poděkovat kolegovi Škrlecovi za to, že připravil tuto zprávu. Myslím, že jste velmi dobře pojal tuto oblast oběhového hospodářství, také jste dobře zdůraznil, jak důležitá je politika soudržnosti v tomto ohledu. V každém případě toto je jedno z našich příštích rozvojových paradigmat a je naším úkolem uvést jej v život protože pouze tak budeme schopni vytvořit nová pracovní místa, nové možnosti a budeme schopni řešit klimatické změny, které na nás vyvíjí čím dál větší tlak. Před pár lety bylo nemožné implementovat takovouto filozofii, která souvisí s oběhovým hospodářstvím, ale teď se situace změnila. Máme různé balíčky legislativních aktů, které s tím souvisejí. Role regionálních a místních orgánů je velmi důležitá, proto si myslím, že tato zpráva by měla věnovat větší pozornost roli obcí a regionů. Protože, jak všichni víme, implementace veškerých našich politik je realizována na místní a regionální úrovni. Jak se uvádí v této zprávě, jednotlivé země mají své vlastní národní strategie pro oběhové hospodářství. Politika soudržnosti má pozitivní dopad na řadu dalších oblastí. Pan Škrlec už zmínil například nakládání s odpady. Já bych k tomu dodal ještě zemědělství. A v rámci zemědělství máme průmysl založený na biologických aspektech, to je velmi důležité z hlediska zemědělství. podnikání je financováno více než miliardou eur, používáme přírodní materiály, které by měly do budoucna nahradit fosilní paliva. Dáváme také mnohem větší význam lesnictví, v oběhovém hospodářství. Dřevo by se mělo více používat také jako stavební materiál. Lesy jsou důležité také z hlediska pohlcování CO2. Víme také, že biomasa je velmi důležitým obnovitelným zdrojem. V rámci politiky soudržnosti jsme zdůrazňovali efektivní využívání energie. Já jsem ze Slovenska a musím říci, že mnohé budovy ve Slovensku byly zrekonstruovány, za použití fondu soudržnosti teď jsou energeticky mnohem účinnější. Na mezinárodní úrovni nebo na národní úrovni jsme nabádali obce a regiony, aby se zaměřili také tímto směrem. Můžeme také hovořit o roli měst v opiovém hospodářství. Já určitě předložím pár pozměňovacích návrhů, kde se zdůrazní role regionu a venkovských oblastí protože většina biomasy je produkována a používána ve venkovských oblastech. Musíme navázat eh, dobré vztahy mezi Fondem soudržnosti a dalšími principy souvisejícími s oběhovým hospodářstvím. Měli bychom se snažit vytvořit nová zelená pracovní místa ve venkovských oblastech, aby se tyto staly více obydlenými, musíme více předcházet odlivu obyvatelstva z venkova do měst. Znovu tedy děkuji za přípravu této zprávy a předložím několik pozměňovacích návrhů. Děkuji a jako další má slovo paní Šmolková. Děkuji. Já budu asi pokračovat tam, kde skončili mý předřečníci. Děkuji zpravodaji za předložený návrh zprávy, který je velmi dobrým materiálem k diskuzi. Stejně jako zpravodaj jsem i já přesvědčena, že přechod k oběhovému hospodářství představuje pro regiony a města nejvýznamnější příležitost v příštích letech. Měli bychom se této příležitosti chopit a převést ji přes konkrétní legislativu do praxe. Přechod na oběhové hospodářství musí být stimulován tam, kde se bude reálně uplatňovat. To znamená, že do něj musí být integrálně zapojeny místní a regionální orgány. Známe více světlých příkladů, kdy právě malé obce vytvořily vlastní místní strategii a staly se energeticky nezávislými. Chci zdůraznit fakt, že obce či místní zastupitelstva mají znalosti, know-how, které skutečně fungují. Proto musí být přímo zapojeny do vytváření strategii udržitelného regionálního rozvoje a na druhé straně musí mít dostatek prostoru k tomu, aby mohly vytvářet vlastní rozvojové strategie. Chceme-li obchodové, oběhové hospodářství realizovat na místní úrovni, musíme jasně definovat přístup k energetické samostatnosti regionu a místních samozpráv. Možnosti vytvářet energii a teplo z obnovitelných zdrojů a vracet odpady z této produkce do hospodářství jsou hlavními předpoklady pro položení základu oběhovosti. Odpady, které obec produkuje, je možno zpracovat v bioplynové stanici a zbytek z výroby bioplynu se může použít jako hnojivo v zemědělství. Dovolte jeden osobní příklad. Minulý týden jsem navštívila jedno zemědělské družstvo na východě Slovenska, kde jsem na vlastní oči viděla, jak může bioplynová stanice pomoci zachovat celou živočišnou výrobu a zároveň udržet zaměstnanost. Podpora výroby udržitelné a místní energie je tak zároveň předpokladem pro vytváření kvalitních pracovních míst. Alarmujícím aspektem současného lineárního hospodářství je také nadprodukce plastů. Opakovaně slyšíme z médií zprávy o obrovském ostrově odpadů, který pluje oceánem. Do příští politiky soudržnosti bychom proto měli zavést víceúrovňové stimuly pro snižování produkce plastů. Jednak má stále význam podporovat jejich recyklaci, protože více zemí Unie zatím skladuje svůj odpad na skládkách a poznámení, že Čína už nebude odebírat náš plastový odpad, se musíme tímto faktem vážně zabývat. Když hovoříme o recyklaci, Musíme hovořit nejen o plastech, ale také o skle, textilu, nábytku, stavebním materiálu či dalších komoditách. V neposlední řadě bych ráda podpořila myšlenku, že bychom měli začít uvažovat také o tom, jak oběhové hospodářství zařadit mezi cíle politiky soudržnosti po roce 2020. Mnoha opatření, která politika soudržnosti financuje, jsou přímo propojená s principy oběhového hospodářství. Chceme-li tento koncept skutečně uvést do praxe, měli bychom hledat způsoby, jak v rámci politiky soudržnosti jasně definovat. Své pozměňovací návrhy předložím v tom smyslu, jak jsem v krátkosti uvedla a těším se na další spolupráci. Děkuji. Thank you very much. The next shadow... Děkuji. Děkuji a prosím pana Tomašiče, dalšího stínového zpravodaje. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vota temelen na exploat. Eh, já bych se chtěl zmínit o využívání zdrojů a rychlém nasazení a také okamžitém využívání a odstraňování um, odpadů. Často se to činí, až by se myslelo na dopady. To je model, který je už zastaralý a neposkytuje žádný potenciál budoucnosti. A z tohoto důvodu Evropská unie koncem posledního roku přijala tento balíček ohledně oběhového hospodářství a rozhodla také o 24 milionů společ, eh, eur na společné projekty, které by se měly právě zabývat oběhovým hospodářstvím. Pravidla pro prosazování mm, oběhového hospodářství jsou skutečnou výzvou pro členské státy, protože vyžadují velké změny. Eh, bez dobře promyšlené politiky nebude oběhové hospodářství fungovat. Je nutné přesně stanovit cíle a také pravidla pro prosazování těchto cílů a dohled. A proto podporuji eh, myšlenky, které tady vyjádřil náš kolega Škrlec ohledně politiky soudržnosti a oběhového hospodářství. Chtěl si také zdůraznit význam ekonomických nástrojů, které s tím souvisejí, například eh, zpětné odškodnění nebo nové využívání a také recyklace, a nebo také mm, jakýsi druh nové zelené daně. Eh, pokud existuje eh, několik alternativ, je možné toto využívat. Jednotný trh a tyto nástroje mohou tady velice dobře fungovat a mohou také podpořit eh, soukromý a veřejný sektor. A eh, je nutné podporovat recyklaci výrobků, eh, v každém případě snižovat nakupování nových materiálů. Existují tady modely, které fungují tak, že na je nutné zaplatit eh, v poměru na množství odpadu, které jsou vygenerovány, a také z hlediska počtu spotřebitelů. Je zde otázka, zda je možné zde používat eh, toto zpětné odškodnění, například u plastových eh, lahví nebo skla v Německu. Všechna tato opatření umožňují snižovat odpady. Evropa jistě může najít příslušné prostředky, například v rámci Horizontu 2020 nebo prostředky z kohezní politiky. Finanční prostředky byly doposud, doposud investovány do spalovacích zařízení. Nyní bychom chtěli změnit jejich využívání ve prospěch recyklace a nebo eh, kompostování, tak abychom mohli navracet tyto hodnoty zpět do ekonomiky. Prosím, pane Jakovčič, Častinová zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád ještě vyjádřil v této diskusi jménem pana Ostrevičuse Petras eh, nemohl dorazit dnes a požádal mě, abych některé z jeho myšlenek zde přednesl k této zprávě pana Škrlece. Hned na začátku bych chtěl říct, že tento dokument je velice hodnotný, eh, protože obsahuje celou řadu důležitých aspektů v souvislosti s oběhovým hospodářstvím, Myslím si, že některé faktory tady již zazněly a mají obrovskou hodnotu a proto bych je chtěl zdůraznit. Nejdříve bych chtěl uvést, že politická skupina ALDE plně a zcela podporuje směr to, této zprávy a popravdě řečeno my nevidíme žádnou jinou alternativu než tento eh, trend k objevovému hospodářství. Evropská ekonomika v současnosti má k dispozici celou řadu zdrojů, ale máme také obrovské problémy s využíváním našich přírodních zdrojů a eh, je nutné se zamýšlet nad zpracováním odpadu v této souvislosti. My víme, že také celá řada odpadů od nás v minulosti skončila v Číně, to se možná nyní mění. Je to určitý problém který budeme muset nyní řešit, ale pokud budeme postupovat rychle, tak můžeme tyto odpady vnímat jako zdroje a jako základ pro další rozvoj. A můžeme také zde vytvářet platformy pro partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. To je velmi důležité pro oběhové hospodářství. Také malé a střední podniky se mohou účastnit a eh, bojovat za své zájmy. Samozřejmě je nutné do toho zapojit také politiku soudržnosti. My víme, že mm, tady existují určité kontraverzní přístupy z hlediska skládek také v Chorvatsku. Eh, politika zde musí sehrávat významnou roli z hlediska odpadového hospodářství. A já se domnívám, že regionální úroveň je ta nejlepší úroveň právě proto, aby dokázala prosadit se toto oběhové hospodářství, protože regiony mohou nejlépe využívat zdroje, které tady existují, které eh, byly vygenerovány právě v rámci odpadového hospodářství. Ještě je to tady jeden faktor, který bych chtěl zdůraznit. Týká se antekondicionality. To je postup, který výslovně podporujeme Měli bychom pravděpodobně o tom ještě diskutovat. Ta myšlenka je velmi dobrá a my bychom si přáli, abychom postoupili ještě dále v této oblasti. Možná by bylo vhodné využívat ještě další finanční prostředky v této oblasti. Například Evropská investiční banka by se mohla zapojit a používat své nástroje při přechodu na eh, oběhové hospodářství. A na závěr ještě krátké poselství, které jsem již naznačil. Já si myslím, že v rámci politiky soudržnosti budeme moci také podpořit význam regionu, protože země jako takové nemohou vyřešit tento problém sami je nutné výrazně spolupracovat s lokální a regionální úrovni. Já v minulosti jsem byl v městské radě Istrie a vím, jak je důležité zajistit spolupráci na této úrovni právě u odpadového hospodářství. Pokud chceme mm, prosadit významné záležitosti v této oblasti, je to nutné. A další stínoví zpravodové, prosím, chcete se ujmout slova? Paní Demato, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde dnes zastupuji kolegyni Adenolfi, která zde nemůže dnes být. V roce 2015 Evropská komise přijala balíček opatření pro kruhové hospodářství, aby pomohla evropským podnikům a spotřebitelům v přechodu k silnějšímu a oběhovějšímu hospodářství, kde se zdroje budou využívat udržitelnějším způsobem, kdy se bude podporovat recyklace a opětovné použití a přinese to výhody jak životnímu prostředí, tak ekonomice. Je tedy dobré, že se zde diskutuje o roli politiky soudržnosti v podpoře oběhového hospodářství. 5,5 miliard, které jsou věnovány tomuto cíli, sehrávají základní roli. A je nutno vyhodnotit použití těchto prostředků v různých operativních programech různých členských států, aby se také s ohledem na to jednalo po roce 2020. Důležité je také vyhodnotit synergii strukturálních fondů 650 milionů eur, které byly v rámci Horizontu 2020 přiděleny na různé projekty. A kromě toho jsou zde také investice na národní úrovni do oběhového hospodářství. Zpráva navrhuje celostní pohled na oběhové hospodářství. Je to koncept, který nezahrnuje pouze nakládání z odpady, ale také energetickou účinnost, zelené výběrové řízení, znečištění vod, biopaliva, výzkum, rozvoj a inovace. Myslím si, že skutečné, skutečná implementace legislativních opatření navrhovaných komisí vyžaduje, aby občané si byli vědomi důležitosti těchto témat pro příští generace a aby také byli náležitě informováni, stejně jako místní a regionální orgány. Chci uvést konkrétní případ. Příklad. Před eh, několika měsíci jsem se obrátila na DG Regio Evropské komise a žádala jsem, aby ověřili, když eh, Apulie dostala 60 milionů eur pro podniky, aby šly cestou oběhového hospodářství, zda je možno k tomuto přidat také evropské zdroje. Zda je možno to využít eh, pro zpracování odpadu? Odpověď byla jasná. Brusel píše, Týká se to takových aktivit, eh, které jsou určeny k ochraně životního prostředí, snižování emisí CO2, energetickým úsporám a také zabránění znečištění. Je to zaměřeno pouze na zákroky, které zvyšují efektivitu těch eh, zařízení, jejichž materiály jsou eh, recyklovány a tím pádem nedochází k jejich spalování či skladování. Je to tedy důležité potvrzení. Ochrana životního prostředí a oběhové hospodářství vůbec se nesouvisí s financováním skládek a spaloven. A my to musíme zdůraznit i v této zprávě. Tady se jedná o odklon od jakéhokoliv znečišťovacího zařízení. Ty evropské prostředky musí být použity k tomu, aby se napomohlo recyklování a opětovnému používání materiálu. Já si myslím, že bylo dobré, aby tam byly tyto cíle znovu vyjmenovány. Děkuji. Uh, to byla stanoviska stínových zpravodajů a prosím uh, paní Piraky, která se chtěla ujmout slova. Děkuji. Paní předsedkyně, v prvé řadě chtěla poděkovat zpravodaji za odvedenou práci k tématu, které je stále důležitější pro místní a regionální orgány. Samozřejmě zde jsme se shodli na principu, že je třeba eh, ukázat jednotlivé návrhy přímo na místě v terénu na základě financování eh, prostřednictvím finančních nástrojů po víceletém finančním rámci, které by mělo být doplněno o soukromý sektor. A je důležité si uvědomit, že je řada členských států, které nemají až takovou zkušenost s oběhovou ekonomikou jako pojmem, ale dokonce i s tímto, s touto definicí. Já bych ráda viděla zprávu k oběhové ekonomice. Samozřejmě je zde eh, zpráva k přechodu na oběhové hospodářství existují určité iniciativy, které se soustředí konkrétně na tuto ekonomiku. Rozpočet byl 372 milionů. Pod, pod tyto prostředky podpořily různé projekty a na místní eh, orgány se dostalo 32 milionů. Samozřejmě jsou další projekty, které doplňují tyto, eh, tyto akce, jako je eh, přechod na Eh, objevovou ekonomiku. Jsou to konkrétní případy jednotlivých projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Za druhé bych chtěla se vyjádřit k iniciativě skupiny pro Evropskou investiční banku. My jsme vytvořili financování a platformu pro financování eh, oběhové ekonomiky, která by měla prospět jednotlivým příjemcům, mezi nimi by měly být místní a regionální orgány. Tyto projekty pochopitelně by měly být ještě doplněny o eh, kohezní financování na základě daných strategií. Za posledních pět let Evropská investiční banka poskytla 2,4 miliardy na financování nebo spolufinancování daných projektů. Měla bych tedy říct, že bychom neměli tyto iniciativy ignorovat ve světle omezených prostředků, které máme po eh, roce 2020 musíme se k tomu stavět realisticky. Máme zde pozměňovací návrhy, které by měly tyto prostředky zahrnout. Také musím říct, že strategie pro plasty je další velice důležitou součástí oběhové ekonomiky. V tuto chvíli se nacházíme na začátku. Já naprosto souhlasím s tím, co ve své zprávě uvádí pan Jakovič. Děkuji. Děkuji a prosím pana Howarda. Děkuji, paní předsedkyně. Udržitelná ekonomika, oběhová ekonomika, ty jsou nepochybně součástí budoucnosti a budoucnost je něco, na co potřebujeme vytvořit plán. A já se domnívám, že je třeba zde pamatovat na jednu věc. Nejde o jenom o recykl, recyklaci nebo další použití, ale také o změnu účelu, přesměrování účelu, prověření projektu, zda opravdu se ty projekty skutečně uh, dají označit jako oběhové či udržitelné. Já jsem zaznamenal celou řadu návrhů na energetické projekty za řadu let a některé z nich jsou projekty, které jsou vlastně nakonec proti opětovnému použití. Jsou to projekty, které naopak nepřispívají oběhové ekonomice. A na to je třeba pamatovat, když připravujeme kritéria pro účely vyhodnocení jednotlivých projektů. A samozřejmě ta skutečná potíž spočívající v tím honem za recyklací, to máme na straně 4, je zde stále ještě nedostatek eh, služeb v této oblasti, protože jsou dražší než služby v rámci lineární ekonomiky. Jsou zde další externality, které případně nebyly zváženy při přípravě rozpočtu a to je eh, ten problém, jak podpořit trh v době přechodu z lineárního hospodářství na oběhové hospodářství, jak udržet poptávku po oběhových produktech. Tohle si musíme uvědomit. To není zdarma. Je třeba si uvědomit i e, otázku veřejných zakázek v dané oblasti. Zde je třeba, aby ty negativní externality byly dostatečně zváženy jako výdaje. Já bych to nazval jako sociální náklady lineární hospodářství. Tohle bychom měli všechno sečíst, měli bychom to ukázat na jednotlivých situacích. Ona totiž na kohezní politiky v dané věci by měla zajistit, aby se rozvíjela odvětví v oblastech, která by, kde by eh, Evropská unie mohla se odstnout na předních příčkách v oběhové ekonomice. A zde je třeba uh, si uvědomit, že zde musí existovat trh pro dané produkty. Proč tedy řešit otázku trhu? Právě proto, že je to otázka zcela zásadní, aby celá oblast uspěla a proto musíme vše propojit a navázat i na další oblasti eh, týkající se soudržnosti v Evropské unii. Děk, děkuji, pan Vistordovi, prosím, byste se hlásil. Děkuji vám, pane před paní předsedkyně. Já bych jen navázal na to, co bylo řečeno. Ano, hovoříme zde o politice soudržnosti pokud však se nezaměříte na trh samotný a na to, jaká by zde měla existovat poptávka, co by ten trh měl potřebovat, já vím, že před několika týdny se říkalo, že Evropská unie platí za nové obalové materiály. To jsou společnosti jako Mars, které se věnují obalovému materiálu a tyto nové obalové materiály se dostávají na trh. A jejich původním tvůrcem byly, byla, byly univerzity a akademická půla. A v tuto chvíli se dané produkty dostávají na trh a je třeba, aby někdo pokryl tu cenu. Je to dražší než původní plastové obaly řekněme, že tahle společnost má eh, sídlo ve Spojených státech a pak se zamyslí nad, tím, nad těmi náklady a řekne se, že to že to za to nestojí. Evropa má problém, že vytváří vynikající legislativu, ale potom to nefunguje. Pokud se do toho nezapojí všichni, včetně regionů, tak to fungovat ani nemůže. Eh, v novém období usilujeme o přechod na oběhové hospodářství, ale nesmíme nic příliš uspěchat. Nejprve je třeba se připravit. A biomateriály. K tomu řeknu, že je možné je využít eh, pro různé účely. Něco, s čím si hrajete na pláži a pak se ten materiál dostane do moře. Nakonec se dostane do, to, do toho balíku plastů. A tak si řekněme, jaké standardy, jaké normy zde uplatňujeme. Neuplatňujeme žádné. Na, na biomateriály zde neexistuje žádný systém. Můžete mít květináč například. Ten květináč bude v zemi s květinou a nakonec ten květinač zmizí tím, že se rozloží, ale stojí třeba o 2 centy více. To znamená, i na tohle třeba se zaměřit. Musíme si uvědomit, že nestačí jenom vytvořit postup, ale i eh, co na to bude navazovat. Nemůžete čekat, že tohle za vás vyřeší trh. Trh totiž jednat nebude, je to totiž dražší. My můžeme vytvářet předpisy, a já jsem pro ex ante podmíněnost, ale nedělejme to, co ve finále není reálné. Možná bychom mohli ve zprávě říci, že upozorňujeme komisi, že města a regiony se do těchto projektů rády pustí, ale budeme jim muset trochu pomoci. Připravme na toto téma pozměňovací návrh. Je to důležité téma, důležitá zpráva, ale myslím si, že bychom měli se trošku za- zastavit a vše důkladně promyslet. Paní Ralpe, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to je velice důležitá zpráva a sdělení, které se v ní objevuje, je právě sdělení, že bychom se měli zastavit a vše promyslet. Měli bychom jednat jako v minulosti, anebo bychom měli své postupy změnit. Měli bychom si uvědomit, že třeba pochopit stanoviska jednotlivých zúčastněných. Nejde jenom o to opětovné použití odpadu, to sam o sobě je jasné, ale měli bychom eh, opětovně používat vše. Nemělo by se nic vyhazovat, to by měla být povinnost. A zde bychom neměli začínat až u toho posledního uživatele, ale měli bychom se věnovat i fáze výroby a návrhů i výrobce sám by měl předjímat už v okamžiku sestavení konstrukce to, že ten produkt bude opětovně využíván. Využití obnovitelných zdrojů, to je druhé téma. V této věci jsme podnikli již mnohé. V jednotlivých případech se stále však ještě rozližíme. Měli bychom využívat více solární energie, nebo bychom se měli zaměřit na jiné způsoby. Měli bychom se více zaměřit třeba na jadernou energii, a potom investovali méně do větrné a solární energie v takovém případě. Je zde trochu patrný, patrné, že vyčkáváme. Já jsem deset let pracovala ve společnosti, která od Eh, obchodovala s čerpadly dýzlových motorů. Ty se tehdy renovovalo, renovovaly dokonce až 80% lze využít opětovně. Vím, že máte k dispozici odpovídající technologie, tak je možné dokonce i opětovně využít vybité baterie. Ovšem vše je třeba upravit a já doufám, že zpráva, kterou máme před sebou, napomůže této lepší úpravě. Obchodní společnosti se o dané věci ehm, zajímají, ať už jsou to výrobce ledniček nebo jsou to výrobce tonerů. Je to na výrobce výrobce prodá více. Máme zde vynikající případ vozidel Volvo. To jsou vozidla, která vydržela velice dlouho a výrobce tedy netěžil ze zisku za prodej nových vozidel. Je třeba tedy ty společnosti podpořit v tom, aby sami usilovali o opětovné využití svých produktů aby k tomu byly sami motivovány, aby nedocházelo k vyhazování produktů jenom proto, že třeba nějaká součást výrobku selhala a rozbila se. Já si myslím, že zde eh, před námi stojí velice široká oblast, musíme zaujmout ekonomický přístup a úsporný přístup a měli bychom celý tento postup eh, v širokém měřítku realizovat. Jinak bychom totiž museli vše obnovovat. Musíme nastavit v dané oblasti nějaké rozumné normy. Možná bychom mohli využít i zdanění za účelem regulace této oblasti abychom trochu minimalizovali používání a nakupování nových a nových věcí. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem si nechtěla brát slovo, protože už tady máme stínovou zpravodajku, ale pracovala jsem asi 30 let v oblasti ekonomiky související s životním prostředím. Byla jsem také součástí skupiny na vysoké úrovni, která připravovala dokumenty zachycující stanovisko Evropské unie na úrovni tedy výboru regionu. Mám pár poznámek, které považuji za nevyhnutelné. Když hovoříme o oběhovém hospodářství, musíme mít na paměti, že hovoříme o tendenci, které nikdy nedosáhneme, protože existuje entropie energie a existuje také entropie hmoty. Takže hmota také v těch různých pasážích, v těch různých krocích nemá všechny vlastnosti, které by umožnily téměř úplnou oběhovost. Takže je to tendence a souhlasím s kolegy, že mechanismy, které mohou umožnit urychlení procesu, jsou především mechanismy podpůrné, motivační. Normy mohou být užitečné, ale Především jsou potřebné motivační nástroje, které budou na jedné straně povzbuzovat eh, k výrobě produktů a především obalů, které budou snadno recyklovatelné či opětovně použitelné. Je nutno, aby byl prováděn aby byl realizován zelený přístup eh, při projektování výrobků a obolu. Existují pozitivní i negativní tendence. Například v automobilovém průmyslu neustále roste dimenze automobilu a čím dál více se používají materiály, které nelze opravit. Někdo to tady připomínal. Ty produkty jsou velmi složité, používají se k tomu i třeba vzácné suroviny. Je velmi těžko tyto výrobky rozložit na jednotlivé složky. Já si myslím, že v této věci spíše než závazné normy jsou užitečné podpůrné motivační mechanismy, především při projektování nových výrobků a jejich obalů. Viděli jsme, že pouze uživatelé druhotných surovin získaných recyklací produktů jsou v podstatě jen číňané. kteří teď začínají mít i vlastní druhotné suroviny a teď přestávají přebírat ty naše. Takže my tady máme celé jedno odvětví, které se spolehalo na vývoz surovin určených k recyklaci a my nejsme schopni provádět to teď interně tady v Evropě. Je tedy nutno motivovat podniky k tomu, aby prováděli recyklaci, k tomu, aby vznikaly nové podniky zaměřené na recyklaci, protože jinak se nám to nepodaří. Nejsem příliš optimistická, protože máme pozitivní i negativní signály. Já bych hodně sázela na motivační nástroje, spíše než na velmi složité závazné normy, které potom stejně třeba nebudou dodržovány. Jak jsem říkala, nejsem úplně přesvědčena, že jdeme správným směrem, protože většina současných produktů je hodně složitá z hlediska svého složení a jejich demontáž a rozložení na jednotlivé složky je složité, složitější. bylo jednodušší rozebrat auto v minulosti než dnes, kde má spoustu elektronických součástek a je tam spousta různých dílů, které nemohou být nahrazeny jednotlivě. Prostě je třeba nahradit celý ten předmět. Já mám spoustu pochybností, že jdeme správným směrem. Jak říkám, můžeme zakazovat, co chceme, ale pokud nevytvoříme motivační nástroje, tak velmi těžko dosáhneme cílů, kterých bychom rádi dosáhli. To velmi složitý mechanismus. Chtěla jsem požádat našeho zpravodaje, aby měl tyto aspekty na paměti a aby se hodně zaměřil na tyto mechanismy, které budou motivovat jak spotřebitele, tak podniky. Děkuji. Toto byly komentáře poslanců a členů tedy výboru. Regia a teď má slovo zástupkyně komise, paní Milotinová. Děkuji. Ze všeho nejdříve se přidám ke všem těm, kteří blahopřáli zpravodaji, děkovali mu za obsáhlou zprávu. Já si myslím, že je to opravdu velmi dobré čtení, které poměrně dobře popisuje význam oběhového hospodářství pro regiony a vyvolává, jak jsme viděli, debatu, což je také velmi pozitivní. Politika soudržnosti už významně přispívá k oběhovému hospodářství. Jak zde správně zaznělo, oběhové hospodářství není obsahem nařízení, nicméně pojem oběhového hospodářství tam zakotven je, takže máme účinnost zdrojů například Takže nejde jen o to smýšlení o oběhovém hospodářství, ale také o jeho implementaci. Takže to už máme ve svých operačních programech, ať už jde o odpady díky kondicionalitě ex ante. Teď podporujeme více projektů, které jsou v té dobré části odpadové hierarchie, takže více opětovného používání a recyklace. Máme také inteligentní specializace a to je jeden ze způsobů, jak také regiony mohou od spodu protlačovat své priority. A já si myslím, že je zde důležitý aspekt souvisící nejenom s inovacemi v regionu, ale také o meziregionální spolupráci v oblasti inteligentních specializací. My teď pracujeme s regiony po délce celého řetězce, protože když se ta inteligentní specializace bude omezovat pouze na jeden region, nemůže to přinést výhody okolním regionům, takže se snažíme propojovat regiony, které pracují se stejnými prioritami v oblasti inteligentní specializace. Oběhové hospodářství to není jen o odpadu a inovacích, jde také o energii, malé a střední podniky, o obnovitelné zdroje. A to také máme v programech. Hodně jde také o místní a regionální úroveň, o to, aby měli odpovídající pravomoci a našli odpovídající podporu. Jsem velmi ráda, že se zde hovoří o městských inovativních akcích. Měli jsme velmi dobrý projekt v oblasti inovací a oběhové hospodářství bylo jedním z témat. Pokud je o městskou agendu pro EU, tak tam jsou zahájena partnerství a jedno z nich je zaměřeno na oběhové hospodářství. Jsou to města, která pracují na různých výzvách, výzvách vytvářejí akční plány na dva tři roky a máme programy, které se zaměřují na energetickou transformaci, na oběhové hospodářství. To jsou ty nejdůležitější, které bych tady chtěla dnes zmínit. Přináší to tedy řadu výhod, dochází k celé řadě pokroků, ovšem eh, celá ta věc ještě není u konce, zbývá před námi ještě spousta práce. Hodně se zdůrazňuje, že není možné plně podchytit příspěvek eh, oběhového hospodářství, či současný právní rámec to neumožňuje. Je to zmíněno v odstavci 2 na stránce 9. Spíše jde o to započítávání jednotlivých eh, zákroků intervenci. Já si myslím, že je velmi důležité vědět, jaký je ten přímý přínos eh, politiky soudržnosti, ale je velmi těžké mít úplně přesné číslo, jakým způsobem můžeme spočítat, eh, jaký je náš přínos. Myslím si, že je to důležitější z hlediska implementace, co se děje v terénu. Myslím si, že je to tedy správná kritika, ale nemyslím si, že by to mělo být tímto způsobem zdůrazňováno. A pokud jde o období po roce 2020, tak eh, tam je to započítávání a to účtování může být ještě upraveno. Zdůrazňuje se, že oběhové hospodářství je novým paradigmatem. Je to skutečný přechod, transformace našich ekonomik, která se musí odehrát. A není to jednoduché. Je pravda, že potřebujeme soubor různých politických nástrojů, A je také pravda, že budeme pořád potřebovat veřejný zásah, veřejnou intervenci, například financování. Ale už teď máme poměrně velký příspěvek, bylo dosaženo velkého pokroku a je to skutečně výzva. Ale je to také důležitá transformace, která se musí odehrát s ohledem na období po roce 2020. Děkuji, pan Škrlec. Vezměte si slovo po této zajímavé debatě, prosím. Eh, zahvaljujem, gospođo predsjednice. Děkuji, paní předsedkyně. No, budu hovořit velice stručně. Děkuji všem těm, kteří předložili velmi eh, zajímavé návrhy. Pravdou je, že současným problémem je skutečnost, že podle statistických údajů Evropská unie zatím ještě nemůže používat ten titul eh, oběhového hospodářství. A proto je nutné eh, vyvíjet obrovské úsilí a šířit také informace na toto téma. Musíme mít zacílené investice Eh, tak abychom se nezaměřovali pouze na jeden faktor. Musíme tedy začlenit do těchto snah vše, co by nějakým způsobem mohlo podpořit oběhové hospodářství. Také je důležitý model financování s různými pobítkami a motivacemi je nutné také reformovat podnikatelské prostředí, proto aby bylo možné podnítit změny a proto, aby spotřebitelé se také více zaměřovali na výrobky, které ve svém složení obsahují mm, druhotné materiály, které eh, byly vyprodukovány v rámci oběhového hospodářství to znamená v souvislosti s odpovídajícím odpadovým plánem. A ještě bych chtěl zareagovat na to, co řekli kolegové, když hovořili o tom, že je nutné tuto politiku rozvíjet také tam, kde je snaha změnit eh, paradigmata, která existují, tak, aby jsme mohli lépe například opravovat jednotlivé výrobky, spíše než je okamžitě nahrazovat novými výrobky. A pokud eh, máme výměné prvky, tak je možné eh, tyto výrobky eh, používat delší dobu. Na závěr bych jenom uvedl, že musíme také podporovat energetickou účinnost. To je důležitá součást veškerého tohoto balíčku objevového hospodářství. A v této souvislosti bych chtěl zmínit ještě pojem bioekonomiky kde otázka plastu, které v současnosti používáme ve velké míře, je nesmírně důležitá. Musíme i zde vyvíjet úsilí, abychom nahradili ten existující model, který se opírá o fosilní paliva a musíme se zaměřit na bioekonomiku. A také musíme se snažit eh, zaměřovat i eh, naše financování na vývoj nových materiálů, které budou obsahovat lepší charakteristiku než výrobky, které se opírají o fosilní eh, paliva. Děkuji. Děkuji, abychom uzavřeli diskuzi o návrhu zprávy, tak ještě řeknu, že navrhuji 11. dubna v poledne, ve středu tedy lhutu k předkládání pozměňovacích návrhů. Tím jsme uzavřeli tuto diskuzi a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názoru ke zprávě z vlastní iniciativy podpora růstu a soudržnosti v pohraničních regionech Evropské unie. 20. října minulého roku komise přijala nelegislativní sdělení o podpoře soudržnosti a růstu v pohraničních regionech. Těmto regionům se obecně daří hůře než zbytku. A komise se tedy zaměřuje na 10 bodů, kdy je možno prohloubit jejich interakci s zjednodušit eh, situaci a také podpořit eh, slučování služeb eh, přeshraničně. Bylo to schváleno konferencí předsedů a očekáváme, že to bude schváleno konferencí předsedů, tedy konferenci předsedů výboru a že to schválí konference předsedů v dubnu 2018. Názory, nebo tedy stanoviska předkládají ještě výbory kult a jeden další výbor. našim zpravodajem je pan Hetman, který předloží svoji zprávu asi v květnu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, kolegyně a kolegové. Téma související s pohraničními regiony Evropské unie. To je téma, které bychom mohli kterému bychom mohli věnovat nejen jeden bod, eh, nebo ani ne jedno zasedání našeho výboru, ale mnohem více. Nicméně je třeba zdůraznit, že jak sdělení Evropské komise, tak i naše práce, kterou tady společně vykonáme, je zdůrazněním situace, ve které se pohraniční regiony kvůli své poloze, musí potýkat se specifickými výzvami. A právě proto potřebují zvláštní podporu ze strany Evropské unie. Musíme říci, že není možno uplatňovat stejný přístup ke všem pohraničním regionům. Neexistuje jedno jediné společné řešení problému. Pohraniční regiony, které se nacházejí ve velmi dobrém vztahu, velmi dobrém stavu, také existují, ale potom máme třeba periferní pohraniční regiony, které se potýkají s obrovskými problémy, a to jak hospodářskými, tak i s velmi citlivým demografickým problémem. Musíme mít na paměti také fakt, že v pohraničním regionu až 40%, nebo že pohraniční regiony eh, zabírají téměř 40 evropského území, bydlí tam 150 milionů občanů a jsou zodpovědné za 30 evropského HDP. Ve sdělení Evropské komise můžeme najít velmi zajímavý závěr, že kdyby se odstranily všechny překážky, které se týkají hranic, tak by ty regiony byly bohatší o 8 Já to beru jako akademickou diskuzi. Ovšem už to samo tvrzení, že kdyby se odebral pouze 20 existujících eh, překážek, že by to zvýšilo HDP těchto regionů o 2 tak už tím vidíme, jaký můžeme dosáhnout pokrok. Od roku 1990 eh, víme, že podpora pro programy přeshraniční spolupráce v pohraničních regionech zajišťuje Interreg. Tento program v současné finanční výhledu má asi 6 miliard eur. Musíme ty programy pochválit, protože ve většině případů se věnují opravdu specifickým oblastem. Ve svém sdělení Evropská komise identifikuje nejdůležitější oblasti, na kterých musíme pracovat s ohledem na pohraniční regiony. Jedná se o intenzifikaci spolupráce a výměny Eh, vylepšení legislativních procesů, umožnění realizace přeshraniční státní zprávy a také možnost eh, přeshraničního zaměstnávání, zlepšení přeshraničního přístupu a také zlepšit přeshraniční dostupnost zdravotní péče. Já bych k tomu ještě dodal realizaci hospodářské činnosti v těch regionech nebo otázky demografie. Ve sdělení komise se navrhuje také několik zajímavých řešení problémů, s nimiž se potýkají pohraniční regiony. Například vytvoření eh, jednotného digitálního portálu, zkoumání toho, kde chybí železniční splnění, vytvoření eh, mapy pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče, vedení různých pilotních projektů. Všechny tyto kroky jsou velmi důležité. Přes ty iniciativy, které jsou realizovány už roky, se pohraniční regiony pořád potýkají s podobnými problémy, pořád jsou na cestě, která je trošičku pomalejší než cesta, kterou se ubírají ostatní regiony, rozvíjejí se pomaleji. Možná se nám pořád ještě nedaří najít to správné řešení problému. Proto jsem velmi rád, že komise přinesla své návrhy. Jsem rád, že jsou zde přítomni také zástupci komise a proto bych je požádal, aby upřesnili některé věci, o kterých hovoří sdělení. V komise hovoří o tom, že chce podniknout další kroky, aby se identifikovaly všechny přeshraniční dopady, že by se využili stávající nástroje i další. Mě by zajímalo, jakým způsobem chcete tyto kroky podniknout. Komise také říká, že bude předložena výzva k předkládání pilotních projektů, které chtějí řešit eh, problém administrativní či právní týkající se pohraničních oblastí. Mě by zajímalo, jak to vypadá v současné době, v jaké fázi jsme. Komise také hovoří o tom, že bude provedeno přeskoumání chybějících železničních spojení. Mělo by to být dostupné v roce 2018 výsledek této analýzy. Mě by zajímalo, zda tento průzkum už probíhá, kdy můžeme očekávat výsledky. A poslední otázka na Evropskou komisi, to je otázka evropských eh, spolků územní spolupráce. To byl nástroj, který byl před mnoha lety vytvořen a který měl být eh, protijedem, lékem na řešení celou řadu, celé řady problémů pohraničních regionů. A dnes o tom také hovoří sdělení Evropské komise. Na závěr ještě taková úvaha. Určitě jsme toho udělali hodně. Odstranili jsme v těchto regionech spoustu překážek. Hodně jsme investovali do těchto regionů. Máme spoustu velmi dobrých praktik, dobrých postupů v celé řadě míst Evropské unie. Přesto mnohé z nich jsou periferní regiony, byly takto označovány v minulosti a jsou tak označovány i dnes. Ty regiony určitě dosáhly velkého pokroku, ale bohatší regiony, ty, které se nepotýkají s hraničními překážkami, udělali mnohem větší pokrok. V souvislosti s tím zde vzniká otázka, že, nebo tedy přesvědčení, že tady nejde pouze o peníze, jde také o zájem o tyto regiony ze strany parlamentu, komise, ale především ze strany vlády, členských států nebo regionální administrativy. Určitě také potřebujeme více odvahy na straně členských států. Ty informace už nenajdeme ve sdělení Evropské komise. Chápu to tak, že je to dost těžký problém, ovšem je to jeden z klíčových problémů, který musíme řešit v pohraničních regionech a musíme o tom diskutovat. Velmi často různé společné přeshraniční projekty, ať už se jedná o právo tvořené zde na úrovni Bruselu, je vnímáno jako hrozba ze strany členského státu pro jejich svrchovanost. Nic takového v tom sdělení uvedeno není, ovšem já jsem toho názoru, že je to reálný problém, který musíme také řešit ve svých diskuzích. Pokud vytvoříme podmínky samozprávám, místním a regionálním orgánům, tak jsem přesvědčen, že sami tyto orgány odstraní celou řadu z těchto bariér. Ale k tomu ovšem potřebují klíčové slovo a tím je důvěra. Děkuji za pozornost. Very much. Děkuji. Paní Molková se vezme slovo za stěnové zpravodaje, prosím. Děkuji za slovo. Já musím přivítat eh, slova stínového zpravodaje kolegy, který zde nemohl být. Je to zpráva, která přichází v pravý čas poté, co komise v září přijala zprávu ve, se stejným uh, názvem. Jak víme, pohraniční regiony pokrývají 40 eh, území Evropské unie a žije zde 150 milionů lidí. Je zde 30 hrubého domácího produktu, který se zde vytváří. Vytváří jej téměř 2 miliony zahraničních eh, přijíždějících pracovníků, což je 0,6 procent všech zaměstnanců v Evropské unii. Pohraniční eh, regiony však fungují hůře ekonomicky než jiné regiony v rámci každého státu. Přístup k veřejným službám, jako jsou nemocnice a univerzity, je zde horší, obecně řečeno. Jsou to velké problémy, kterým čelí mnozí naši občané každodenně a my musíme jejich obavy řešit. A ti, kteří žijí v pohraničních regionech, by měli mít možnost eh, využívat příležitosti na obou stranách hranice. Souhlasím s tím, že ne všechny tyto problémy lze vyřešit eh, s financováním z EU. Hledat, čeho se do, do, dosáhlo prostřednictvím fondů a pro, programu Interreg. Tyto postupy by měly být posíleny, měly by pokračovat i v budoucnu. Krom toho je třeba lepší synchronizace mezi členskými státy a řešení některých právních a administrativních problémů, které v tuto chvíli brání užší spolupráci a interakce. Vítám dobře, dobře načinu načasované stanovisko parlamentu, prostřednictvím kterého se parlament vyjádří k tématu. Těším se na další spolupráce. Tolik tedy jsem vystoupila za kolegu, který v sále není a následně se vyjádřím i za sebe. Děkuji. Děkuji, nevidím nikoho za EKR, potom budeme pokračovat. Ano, já v tuto chvíli se vezmu slovo jako stínová zpravodajka za ALDE. Budu hovořit eh, bulharsky. Vážení kolegové. Bych chtěla най-напред да online проведената онлайн обществена Jako stínový zpravodaj bych chtěla nejdříve poblahopřát eh, k veřejné konzultaci, která proběhla online a ohledně zbližování přihraničních regionů. Je důležité hovořit o všech překážkách a problémech, které tady existují. Eh, přeshraniční spolupráce je velice důležitá pro výměnu informací, výměnu eh, poznatků, tak, aby bylo možné čelit výzvám, které souvisejí s životním prostředím, se zaměstnaností a s mobilitou zaměstnanců. Nicméně některé aspekty této spolupráce mm, se řeší velmi obtížně. Jako stínová zpravodajka eh, k této eh, zprávě eh, z vlastní iniciativy z roku 2016 jsem ráda, že některé z našich doporučení se staly doporučením v Evropské komise. Také se domnívám, že rozhodnutí mm, přijmout legislativní akt je velice vhodné, protože eh, to umožní členským státům, aby přesně stanovili podmínky eh, spolupráce podle svých potřeb. Také bych chtěla zdůraznit, že je zde snaha vytvořit hm, online platformu, to je také pozitivní opatření v tomto ohledu, protože to usnadní koordinaci v oblasti právních a administrativních záležitostí. Dále. Elektronická zpráva eh, bude jistě také usnadňovat eh, administrativní přeshraniční záležitosti. A co se týče nedostatků ve eh, statistikách, tak se domnívám, že Eurostat a také vnitrostátní orgány by měly zlepšit svoji spolupráci tak, aby bylo možné mít k dispozici nezbytná, eh, nezbytné údaje. Interreg zde sehrává také zásadní roli. A v tomto smyslu se musíme snažit najít dobrou vyváženost mezi jednotlivými typy politiky, které umožňují rozvíjet eh, přeshraniční regiony a musíme zajistit správný mix těch jednotlivých finančních zdrojů, ať už jsou evropské nebo národní. Také je nutné zdůraznit úlohu regionálních skupin pro rozvoj. Je nutné je podporovat. Tyto skupiny zde jsou platformou, která usnadňuje trvale udržitelný rozvoj. Dále bych chtěla hovořit o makroregionální strategii i tato strategie může pomáhat makroregionům zvládat výzvy a problémy. I tyto platformy mohou být velice užitečné pro přeshraniční regiony. Několik regionů čelí problémům souvisejícím s migrací a proto je nutné si vyměňovat osvědčené postupy a řešit všechny tyto problémy. Děkuji. Other shadow rapporteurs. Budeme pokračovat s dalšími stínovými zpravodaji. Nevidím tady paní Anderson. Někdo jiný vystoupí jménem? Ne, takže paní Damato. Děkuji, paní předsedkyně. Přečetla jsem si s velkým zájmem sdělení komise o tom, že je třeba pomáhat eh, pohraničním regionům. Komise šla cestou online veřejné konzultace a cesty výměny názorů se zúčastněnými stranami. Komise tím odhalila celou řadu problémů, které řeší pohraniční regiony a které musíme řešit i my. Tyto věci samozřejmě nejsou specifikem pouze pohraničních regionů, ale v nich jsou právě více pocitovány. Sdělení poskytuje různé příklady. Hovoří třeba o zdravotní péči, o problematice profesních kvalifikací. To jsou věci, které je třeba náležitě řešit na evropské úrovni. Čekám na návrh kolegy, ale zatím chci říci, že je třeba posílit mechanismy přeshraniční spolupráce Tyto mechanismy, když budou institucionalizované nebo ne, musí odrážet také různou úroveň samozprávy a musí také respektovat multilevel governance a musí také zohledňovat to, že místní a regionální orgány mají nejlepší znalost daného území. Komise říká, že programy spolupráce přispěly prosazení znalostní ekonomiky všude v Evropě podpořili také předávání kompetencí mezi regiony, stimulovali také investice malých a středních podniků a vedli k diverzifikaci ekonomiky. Já s tím souhlasím. Hovoří se také o zlepšení dostupnosti přes hranice také ochraně životního prostředí. Chybí zde ale důležitá součást a to je skutečné evropské a proevropské sdílení. Je zde otázka migrace a sdílení zodpovědnosti mezi jednotlivými členskými státy. Očekávám, že v této zprávě také bude něco z toho obsaženo. Děkuji. Děkuji, pan Rope. Máte slovo. Ačiū, gerbėme pirmininkė. Iš tikrųjų, sveik... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem opravdu velmi spokojen se zněním zprávy. Tento problém totiž skutečně existuje. Pokud bychom se měli myslet cokoliv jiného, tak bychom se velmi mýlili. Většina členských států zřejmě již má rozvinutou regionální politiku, včetně vládní politiky, která se zaměřuje na regiony. V některých zemích, jako je moje země, však nejsou regiony rozděleny z hlediska plánování a regiony pouze jediný. Zde tedy zaznamenáváme rozdíly mezi členskými státy a není zde žádný mechanismus, jak tyto rozdíly uchopit. Takže máme plánování pro celou zemi, což není dobré a členské státy by měly toto vzít v potaz. Pokud jde o pohraniční oblasti, tak my se většinou zamýšlíme nad sousedními zeměmi. Já ne, že je daleko od Běloruska asi 30 kilometrů od hranic a tato země není zrovna známa pro svůj demokratický rozvoj v tomto případě máme tady ještě další problém, s nímž se potýkáme. My si své sousedy nevybíráme, přitom jsme na nich často závislí. A v regionech, které mají hranici s méně demokratickou zemí, se nacházejí v ještě těžší situaci. Tyto regiony jsou většinou daleko od hlavního města, infrastruktura je zde slabší, potýkají se s dalšími problémy a lidé mají obavy ohledně své budoucnosti. To znamená, že když hovoříme o regionální politice, tak bychom se měli nejprve zamyslet nad tím, jestli budou v dané oblasti mít zájem žít lidé této souvislosti bychom měli řešit regionální politiku a měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, oslabit ty rozdíly. Jsou zde i problémy, které necharakterizují pouze zemi samotnou, ale spíše jeho souseda. Bělorusko bude jadernou elektrárnu Ostravěc, což samozřejmě má dopad na místní obyvatele a na celou řadu dalších aspektů. Tato elektrárna se považuje za nebezpečnou a je s ní celá řada problémů. Nám to působí v Lotyšsku veliké potíže měla by existovat jakási nárazníková zóna, pravidla, která se týkají toho, jak by se měla chovat sousední země, jak bychom měli jednat se sousední zemí. V případě, že třeba se náš soused rozhodne vybudovat jedenou elektrárnu nebo podniknout jiné kroky. A myslím, že tohle bychom, bychom měli brát v potaz, pan Heimann, prosím. Krát děkuji, paní a předsedkyně. Já vlastně jsem také v pohraničí, je to e, vlastně trojrozhraní Francie, Nizozemsko a Německo. Takže pokud chce někdo pochopit, jak funguje Evropa, tak by měl e, přijet na praxi do mé kanceláře a pochopil by, jakým způsobem to můžeme zlepšit. Tady jsou problémy z hlediska uznávání diplomů, uznávání důchodu, dále zdravotní péče, uznávání eh, důchodu eh, invalidům. Takže je tady celý seznam problémů, které prostě vzniknou, eh, pokud se tady setkávají tyto země. Já bych chtěl uvést dvě, dva aspekty k této eh, diskusi a k tomuto sdělení. Já jsem velice rád, že k tomu vůbec došlo. A komise samozřejmě nyní eh, neobjevila význam těchto hraničních regionů, nicméně je dobré, že parlament může nyní vypracovat tuto zprávu a my si musíme tedy vzít tento čas na to, abychom poskytli určité odpovědi. Mnoho problémů vzniká, protože není jasné, jaké právo je použitelné zda je to právo jedné země nebo druhé země. A ve skutečnosti je to tak, že v podstatě žádný z těch států se necítí zodpovědný za eh, tyto problémy. A pokud hovoříme o řešení, tak možná bychom měli myslet inovativně. A pokud se jedná o takovýto přeshraniční problém, například při uznávání věcí, tak eh, by bylo dobré, aby v podstatě tady byl jeden jediný eh, právní řád, který by eh, se uplatnil pro tyto případy. A druhý aspekt. Finance, které Evropská unie eh, investuje do Interregu, tak tady každý jediný cent musí být dobře využit. A tyto programy musí být tou pákou, aby v podstatě buď řešili tyto problémy, které vznikají, anebo zmapovali tyto problémy, aby vůbec jsme pochopili, že tady tyto problémy existují a že existují v podstatě pro celou Unii. A tady bych chtěl mm, učinit určitou prozbu na adresu komise. Bylo by dobré, aby komise věnovala více finančních prostředků do těchto přeshraničních eh, programů také, Eh, v souvislosti eh, s diskuzí ohledně rozpočtu. Ten rozpočet by se neměl krátil, naopak navyšovat. Každý, kdo se účastní těchto eh, programů, mi říká, prosím, zjednodušte tyto postupy. A přeshraniční spolupráce je úžasná, to každý podepíše, ale pokud jste kontrolovány pětkrát nebo šestkrát za rok a jedná se o malý rozpočet, tak opravdu nemáte chuť eh, tyto programy a tyto projekty realizovat. Děkuji. Thank you very much, Mr. Omarži. Děkuji a prosím pana Omarži, prosím. Žená paní předsedkyně, děkuji. Jenom pár slov. A moje kolegyně Martin Anderson měla vystoupit za moji politickou skupinu. Já vím, že by hovořila o Irsku, a o dopadech Brexitu. A je pravda, že pokud se zmiňujeme o tomto tématu, tak eh, nemůžeme opomíjet dopady Brexitu. Já jsem se tento týden setkal s místopředsedkyní eh, britanského regionu, která byla eh, v Bruselu. A je pravda, že tady mnoho projektů spolupráce mezi francouzskými regiony a regiony Velké Británie. A regiony si nyní kladou otázky ohledně budoucnosti těchto e, programů spolupráce. E, proto e, žádám našeho zpravodaje, aby se pokusil také se podívat na tuto otázku, i když víme, že nyní probíhají vyjednávání a že by nebylo dobré komplikovat e, úkol pana Barniera. Druhá připomínka, ta se týká těch velmi vzdálených regionů. Eh, to je velmi specifická situace, protože jsou to ostrovy, nejsou to pozemní hranice, takže ta situace je velmi atypická a v tomto ohledu předložím eh, konkrétní návrhy. Pan Van Nistelrooy, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zamýšlím nad tím, že po 25 letech spolupráce, přes přeshraniční spolupráce, řešíme, proč nejsme čelním hráčem eh, na světě to by se mělo týkat hlavně východní Evropy. Proč máme takové problémy? Proč máme takové překážky? Máme nedostatečný arsenál. Je to jak, kdyby byl v místnosti slon a nemluvilo se o něm. Tak se chci zeptat, jestli ty nástroje, které zde navrhujeme, jsou dostatečné. Například v předchozím období a v, tomhle, v tomto aktuálním období jsme měli, jsme měli Evropskou skupinu pro spolupráce a členské státy, zvláště na hranicích, 100 km od hranic a tak dále, měly, měly možnost spolupracovat například v oblastech, jako je trh práce, tak aby bylo možné těžit z, z úspor na množství. Členské státy se na to musí shodnout a potom regiony mohou následovat tyto pokyny. To se netýká všech oblastí, to se týká uh, pohraničních oblastí a je to pokud možno funkční spolupráce, což znamená, že je dáno, jak se rozhoduje v oblasti eh, práce, v oblasti dopravy, v oblasti poskytování služeb. A mě by zajímalo, jestli by se komise nemohla vyjádřit k těm dvěma procentům, o nichž hovořila. Pokud však bychom měli pokračovat stejnou rychlostí jako posledních 25 letech, tak to je pouze dobrá reklama, ale nic víc to nepřinese. podíváte se na situaci Brexitu, tak my jsme minulý týden byli v Severním Irsku a měli jsme možnost se přesvědčit o tom, že náš soubor nástrojů se prostřednictvím programu Interreg uplatňuje ve velikém množství a ve velikém rozsahu, což znamená, že ta hranice v podstatě úplně nehmotná. A my se teď snažíme tu hranici znovu zavést mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Pochopitelně parlamentu se to nezamlouvá, nevím, jak budou probíhat jednání ohledně hranic, ale je klidně možné, že nástroje DGTS, nástroje, které používáme v tuto chvíli, by mohly umožnit ponechat si odpovědnost. Možná tohle by mohl být účelný nástroj, který by fungoval za stávající úpravy. A tak se domnívám, že je skvělé, že komise připravila tento dokument a je skvělé, že se toho ujel zpravodaj, ale zajímalo by mě, co to nového přinese. Nakonec musíme stejně počkat na příští hodnocení a pak teprve zjistíme, že hodnocení nebylo až tak Eh, dobré. Tu soudržnosti. Děkuji, budu velmi stručná. Myslím si, že podpora růstu a soudržnosti pohraničních regionů je na místě, souhlasím s tím a dosud jsem si myslela, dokud neproběhla diskuze, že v rámci jednotlivých členských států je tato spolupráce bezproblémová, ale vidím, že ne. Ale teď chci hovořit o větším problému, a to je spolupráce pohraničních regionů, když jsou těmi regiony třetí státy. My na, východu, na východě Slovenska máme sice nejkratší hranici jen 100 kilometrovou, ale je to hranice s Ukrajinou. A tady chci říct, že ta spolupráce je velmi, velmi problematická. Možná by se komise mohla vyjádřit, jak do budoucna by chtěla tento problém řešit protože Ukrajina je náš partner. Chceme, aby přišla do Evropské unie, podporu, před, poskytujeme jí obrovské finanční prostředky. Před dvěma, třemi týdny jsme se doslechli, že komise přestala financovat pěti přechodů na Slovensko, do Rumunska a tak dále, protože nefungovali nebo neplnili své závazky. Následně Ukrajina dostala pomoc zase za něco jiného a ty podmínky pro spolupráci mezi Slovenskem a Ukrajinou, a teď se soustředím jen na Slovensko, jsou absolutně nemožné, protože teď budou velikonoce, přijďte se podívat, když jste člověk a překročit ukrajinsko-slovenskou hranici, tak ji překračuje tři dny bez jakéhokoliv humanitárního nebo sociálního zázemí. Jsou to nelidské problémy, samozpráva v daných regionech, pohraničních regionech si neví pomoci, neví rady, jsou bezradní, očekávají také pomoc komise. Myslím si, že komise má páky na Ukrajinu přes různé finanční dotace, takže vítám jakoukoliv přeshraniční spolupráci. Ovšem jsou regiony, kde nejdříve musíme vyřešit problémy, které máme z úrovně regionu, se to řešit nedá. Proto také tímto způsobem vyzývám komisi, aby vyřešila tento problém, po případě, aby si vyžadala další informace. Děkuji. Děkuji. Pan Olbrecht má slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Rád bych připomněl, že otázka IGTC e a MMF z roku 2013, to je tedy doba, kdy jsme o tom diskutovali, já jsem byl zpravodajem a musím potvrdit to, co říkal pan Hetman. Po více než desíti letech máme úplně stejnou situaci. Takže kde je problém? Já si myslím, a uvedu jen krátký popis a tři návrhy. Problém je, nejen, nebo tedy problém není širších regionů. Problém je nedostatek komplementarity právních systémů zemí. Když máme dvě země, které spolu mají hranici, a mají dva právní systémy, tak ty nejsou komplementární. Proč jsme vytvářeli přeshraniční spolupráci? Protože jsme chtěli alespoň najít nějaká speciální řešení pro přeshraniční regiony, pohraniční regiony, abychom přemostili ty problémy, které existují mezi státy. Takže nejlepším způsobem by bylo sladit oba dva systémy celých států, aby byly komplementární. A pokud to není možné, tak udělejme to alespoň v těch pohraničních regionech, což je velmi, velmi obtížné. Takže tady není otázka mezi pohraničními regiony Slovenska a pohraničními regiony Polska, ale je to problém mezi Slovenskem a Polskem a vidíme to zvlášť tedy na hranici. Ty pohraniční regiony odrážejí situaci v zemi, ale lépe to tedy vidíme. Je to velmi extrémní situace. Můj návrh pro zpravodaje a celý výbor je, abychom se do detailu podívali, například na to, co říkal Lambert. Výbor regionů musí provádět neustále monitorování EGTC. Poslední informace, které jsme dostali od výboru regionu, by se měly týkat toho, zda bychom měli tento systém změnit po roce 2020 nebo ne. To je tedy první věc. A druhá věc, situace dnes je jiná než před deseti lety a znovu bychom se měli položit otázku, co hranice mezi Schengenem a ne-Schengenem, mezi šengenskými a nešengenskými zeměmi. Protože to je otázka volného pohybu osob, volného pohybu zboží a tak dále. Bulharsko, Rumunsko a tak dále. Máme jinou situaci mezi šengenskými zeměmi nebo ne? A třetí otázka, když vezmeme v úvahu Slovensko, co třeba země eurozóny a země mimo eurozónu v pohraničních regionech? Máme rozdíly nebo ne? Hraje to důležitou roli nebo ne? Já myslím, že potřebujeme udělat ještě jeden krok. Není to otázka toho, zda rozvíjet nebo nerozvíjet. A jde o to, jak využívat různé nástroje v různých situacích. A závěr je, že bychom měli mít více peněz na pohraniční regiony, protože je to velmi mezinárodní, velmi proevropské, ale pořád jsme tam ještě na velmi nízké úrovni. Takže si myslím, že bychom to měli rozhodně posílit. Ale abychom to mohli posílit, tak potřebujeme detaily, potřebujeme analýzy. Schengen, ne Schengen, eurozóna, ne eurozóna, periferní, neperiferní, jsou tam různé situace, ale pořád tedy pohraniční, přeshraniční. Takže si myslím, že bychom měli zajít do detailu. Děkuji. Děkuji. Já vám mohu říci, jak to vypadá s těmi hranicemi mezi šengenskými a nešengenskými regiony a taky regiony v EU a mimo EU. A to jsou jen některé z těch otázek. Pan Haut chtěl slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. 25 let není ještě tak dlouhá doba. V určitém slova smyslu národní státy tady jsou mnohem dále. Samozřejmě lidé s těmito státy mají závazby. Často jsou zde překážky. Eh, hranice mezi státy, a to jsou spíše hranice kulturní, spíše než ekonomické a legislativní a rozhodně. Já se domnívám, že ti, kteří přijali nedávno do Irska, jsou si vědomi toho, že se znovu objevují různé tradice a kulturní překážky, které se objevily nově. Jsou v Irsku lidé, kteří by vám to vysvětlili lépe než já. Nicméně zde zaznamenáváme veliký úspěch, o kterém hovořili kolegové. Co se stane, když sejmete jasnou a zřetelnou hranici a odstraníte ji. Bylo by špatně se domnívat, že irská hranice je dokonalá situace. Zde, stále zde máme problémy s uznáváním kvalifikací a tak dále, ale klíčové z hlediska budoucí politiky je to, co říkal pan Olbricht. Musíme určit, které situace lze předpokládat nejlepší přidanou hodnotu. Jde o to, co je nejdůležitější, doprava, dopravní spoje, kulturní výměny, uznávání kvalifikací, spolupráce mezi regionálními orgány na obou stranách hranice. Co je to nejdůležitější? Pokud máte někam investovat více prostředků a lépe podpořit regionální politiku v pohraničních oblastech. Do čeho by měly tyto prostředky jít, aby v krátkodobém hledisku jsme zaznamenali nejlepší úspěchy? U nás je to naprosto jasný příklad. Ve chvíli, kdy semete tu zeď samotnou, tak odstraníte tu nejhorší překážku. Irsko je v tomhle skvělý příklad, ale dalším příkladem je Brexit. Za posledních několik let jsme zaznamenali, že se lidé odstěhují z Kentu do Kalé a odcházejí tam, když potřebují zdravotní péči, protože zdravotnictví v Kentu to nezvládá. A já doufám, že to takto nebude pokračovat. Nicméně ta mimo pozemní eh, hranice, zde máme obrovský dopad na Evropskou 27 eh, v oblasti dopravní nákladní dopravy. Nechci eh, komplikovat ještě více život pana komisaře Banie, ale myslím si, že tohle bude velice ožehavé téma na žebříčku našich priorit. Děkuji, to byly připomínky eh, stínových zpravodajů a kolegů poslanců. V tuto chvíli prosím pana Ferreiro za Evropskou komisi DG Regio. Máte prosím odpovědi na položené otázky? Děkuji, paní předsedkyně. Je těžké se vyjádřit ke všem otázkám, které byly položeny, ale začnu tím, že poděkuji výboru za to, že naplánoval tuto debatu, která je velice důležitá, velice správně načasovaná. Děkuji paní Etmanovi za eh, odprezentování sdělení a za vynikající práce na celé zprávě. Nemohu se vyjádřit ke všem dotazům. Já se tedy vyjádřím k těm, které zazněly nejčastěji. Jednu otázku poklád, položilo několik osob. Proč jsme vybrali konkrétní témata? Proč zrovna tato? Proč tam není migrace? Proč tam není životní prostředí? Jde o to, že pohraniční překážky a problémy pohraniční spolupráce se objevují v různých tematických oblastech. Jsou tedy pocetovány eh, v různých oblastech na různých hranicích, ale objevují se zároveň ve většině tematických okruhů, které nás napadly. A není možné postihnout všechny tematické okruhy najednou. Z tohoto důvodu, a jak řekla správně paní Damato, tato, toto sdělení předcházelo, předcházela zásadní veřejná konzultace s různými subjekty, s akademickou půdou, kdy jsme se snažili určit nejčastější problémy, které se objevují v rámci pohraniční spolupráce. To byla konzultace, veřejná konzultace, kdy jsme byli schopni vytipovat deset tematických okruhů a těchto deset tematických okruhů se objevuje i v našem sdělení. Tyto jsme vytipovali s tím, že u těchto konkrétních kroků je vyšší poptávka. Zde totiž mají pohraniční eh, regiony pocit, že je třeba zasáhnout akutně. Pan Etman přednesl tři dotazy nebo čtyři dotazy. Jednak ohledně kapitoly 3.2 sdělení, tam se uvádí, že uplatňování stávajících metod a nástrojů při řešení Problému v rámci legislativního procesu. To zcela zjevně zapadá do té části, kde se řeší legislativní proces. To znamená, že my zde hovoříme o problému regionálního vyhodnocení, které by mělo být zapojeno do celkového vyhodnocení, které bude upraveno v nové legislativě jako vyhodnocení ex ante. My vlastně říkáme, že ve chvíli, kdy se bude přijímat nový právní předpis, nějaký zásadní předpis Evropské unie, tak eh, přípravné práce budou obsahovat i vyhodnocení toho, co požadujeme, na co apelujeme a metoda by měla být vždy eh, oznámena a měli bychom se ujistit o tom, aby v daném posouzení bylo dané, byla daná oblast správně postihnuta. Musíme řešit tedy dopad na pohraniční oblast a ještě než bude právní předpis přijat, musí být takovéto vyhodnocení provedeno a předneseno. Jak eh, už zaznělo, často vznikají problémy, protože jednotlivé právní rámce nejsou dostatečně slučitelné. To znamená, že e, zpracování posouzení ex ante je celkem zásadní. Pak je zde zazněla otázka na e, základ pilotního projektu. To už bylo zahájeno, my jsme vyzvali všechny členy, aby ve svých členských státech informace poslali dál. Je to výzva na pilotní projekt, kde by se řešily konkrétní problémy, které se objevují na hranici. My chceme těchto projektů využít k tomu, abychom představili tento postup tím, že do věci zapojíme různé subjekty a budeme se snažit na několika možných úrovních, v několika možných vrstvách eh, postihnout eh, celou problematiku, tak zaujmeme více lidí. Pak zde byla otázka studie o chybějících návaznostech. Nám ještě nám byla tato studie zpracována, dostali jsme ji minulý týden. Určitě tuto studii představíme, poté co proběhnou základní technické administrativní kroky. V této věci můžeme rovněž konstatovat, že plánujeme seminář k Evropskému roku regionu a měst. K této studii zazněla řada otázek i na EGDC, Evropské seskupení regionální spolupráce. Otázka zazněla, zda by nemělo být toto seskupení přepracováno nebo podrobeno nějakým změnám. Otázka zazněla, zda členské státy této spolupráce dostatečně využívají. Tato spolupráce EGDS je mocný nástroj, který je pomohlo vyřešit řadu problémů. Využití tohoto nástroje však závisí na subjektech přítomných eh, na regionální a místní úrovni. Evropská unie představila nástroj, nástroj, který by mohly využívat samozprávy při řešení svých problémů, ale nemůžeme tento nástroj nikomu vnucovat je zajímavé konstatovat, že využití RGDS se e, zvyšuje v různých oblastech. V tuto chvíli se už využívá tento nástroj i na univerzitní půdě. I zde dochází ke spolupráci. Velké nemocnice na hranici Španělska a Francie využívají tento nástroj. Tato nemocnice byla dokonce vybudována na základě tohoto nástroje a je nyní využívána na obou stranách hranice. Otázka zní, zda to stačí, neměli bychom podniknout více. Sdělení se dotýká i oblasti dalšího použití nástroje podle návrhu členských států lucemburského eh, předsednictví Evropská úmluva o pohraničních oblastech. A tento návrh členských států zněl, tak, jak to nyní eh, přednesl pan Obry, doufám, že to říkám správně, a to v tom smyslu, že bychom měli být schopni využít pravidel a harmonizovat pravidla a sladit pravidla na úrovni pohraniční spolupráce. Tato úmluva by vytvořila právní rámec, který by umožnil členským státům a regionům vyjednat řešení, které by jim umožnilo harmonizovat v konkrétních případech eh, pravidla. A to v jasně nadefinovaných případech. Ještě další dotaz, který zazněl několikrát, se týkal vnějších hranic. těch periferiích a co, co tyto hranice, periferní hranice. Tyto hranice rozhodně nebyly nikým opomíjeny. Potýkají se však s jinými problémy a v tomto sdělení se neřeší otázka vnějších hranic. V tomto sdělení se neřeší námořní hranice tomto sdělení se neřeší ultraperiferní regiony. A to proto, že to jsou problémy zcela odlišné. To neznamená, že tyto regiony se nepotýkají s žádnými problémy, právě naopak, ale jde o to, že oni se potýkají s problémy jiného typu. A pan Jistilhoš sám řekl, že otázka zní, proč zde máme vůbec problém. Říkal, proč zde trvá tento problém. Máme vytvořeny nástroje, měl by tedy existovat vůbec nějaký problém na vnitřní hranici? A vnitřní dokument do komise se soustředí přesně na tyto otázky. To jsou otázky, které nadále přetrvávají Přitom už bychom je dávno mohli mít bývaly vyřešené. Ale pravda je, že tyto problémy nejsou vyřešeny a komise ve svém sdělení hovoří o studii a o dopadu na pracovní příležitosti a růst v pohraničních oblastech. Co je tedy zásadním krokem, průlomovým krokem, který je zapotřebí podniknout? Už v průběhu debaty zaznělo, že zde existuje potřeba více vrstvené angažovanosti regionálních a místních samozpráv. Musíme nabídnout nástroje všem zúčastněným a všem příslušným subjektům, já vám v tuto chvíli musím moc poděkovat za to, že jste tuto debatu nastartovali, protože je velmi potřebná a je správně načasovaná a budeme k dispozici, pakliže budete chtít v jakýchkoliv typech formátu schůzí dále jednat. Děkuji. Děkuji, pane Hetmane, máte slovo na závěr. Děkuji, paní předsedkyně, jen velmi krátce nakonec. Rád bych srdečně poděkoval za tu velmi zajímavou výměnu názorů. Myslím si, že ta diskuze ukázala, že se všichni shodneme, pokud jde o diagnózu a potřebu zintenzivnění kroků usilujících o zvyšování hospodářského růstu s ohledem na zvláštní specifika regionu, protože já chápu, že je třeba chránit tradice, kulturu, odlišnosti, ale zároveň tady hovoříme o zjednodušení každodenního života 150 milionům obyvatel Evropské unie na jejím území. Ještě rád bych eh, na závěr zdůraznil, že to sdělení Evropské komise se týká těch každodenních problémů, s nimiž se potýkají obyvatele těchto regionů. třeba otázka přístupu k přeshraniční zdravotní péči, otázka vzdělávání a tak dále. Jsem velmi rád, že hovoříme o těch reálných problémech. Rád bych zde také podpořil pana Arimonta, který hovořil o otázce navýšení finančních zdrojů možná po roce 2020 na přeshraniční programy. Ale zdá se mi, že důležitější je další věc, o které hovořil také náš kolega, aby se odbyrokratizoval celý Interreg, protože jsou to specifické problémy, jejich řízení a implementace je na úplně jiné, mnohem složitější úrovni než všechny ostatní programy, které jsou zpravovány uvnitř členských států. A když tady hovoříme o různých problémech souvisejících s každodenním životem těch obyvatel, tak si prosím představte, ti, kteří jste měli příležitost realizovat takovéto projekty, určitě máte stejně zajímavé zkušenosti jako já. Zkuste si představit, že byste udělali takový projekt, kdy máte dva nebo dokonce tři partnery na dvou nebo třech stranách hranice. Jsou zde tři různé systémy realizace veřejných zakázek, nebo dva, i když by měly být stejné. A to vede k problémům i při realizaci těch projektů, které mají usnadňovat život obyvatelům těchto regionů. Jistě zajímavým případem bude Brexit, pokud jde o přeshraniční spolupráci. Nebudu se vyjadřovat k otázce související se spoluprací na vnějších hranicích, pokud jde o ty přeshraniční aspekty. Já právě bydlím v takovém regionu, kde máme za sousedy Ukrajinu a Bělorusko, protože toho se ta zpráva netýká, tak k tomu se vyjadřovat nebudu. To sdělení, to je další téma k diskuzi, k práci. Myslím si, že klíčové jsou dvě věci, o kterých tady hovořil pan Lambert van Nistelrooy. To je otázka vyvození odpovídajících závěrů z posledních 25 let. Máli rychle být napravena kvalita života v těchto regionech, tak musíme vyvodit odpovídající závěry z těch posledních 25 let a musíme je rychle uh, zrealizovat, uvést v život. A druhá zásadní zpráva, zásadní věc, o které hovořil pan Olbricht, spočívá v tom, že především ty problémy týkající se přeshraničních, přeshraničních regionů nejsou lokalizovány v těch regionech, ale jsou na úplně jiném místě, protože pokud hovoříme o realizaci harmonizace předpisů. To není možno udělat na regionální či místní úrovni. Do toho je třeba zapojit centrální úroveň jednotlivých členských států. Souvisí to s harmonizací eh, legislativy, která může usnadnit život v těchto regionech. Děkuji. Děkuji. V květnu očekáváme váš návrh zprávy a budeme mít příležitost znovu diskuzovat o problémech územní a přeshraniční spolupráce na vnitřních hranicích. Tím jsme vyčerpali pořad jednání pro naše dnešní zasedání. Jen vám chci připomenout, že zítra očekáváme stávku, především tedy stávku řidičů taxíku. Máme hlasování v 9 hodin, takže si prosím vypočítejte, kolik času potřebujete na to, abyste se dostali do parlamentu. A tady končím zasedání pro dnešek a žádám koordinátory. Prosím vás, můžeme pokračovat hned teď Já se zasedání koordinátorů. Ptám se vás, ano, ano, výborně, takže budeme rovnou pokračovat se zasedáním koordinátorů. A já vyzývám všechny, kteří se ho nebudou účastnit, aby opustili místnost. Děkuji.